přichází pan předseda. No. Uh, Milé kolegyně a milí kolegové, zasedání znovu zahájeno. Já nechci zahájit pořad jednání, aniž bych doufám i vaším jménem, nevyjádřil velké smutek tohoto parlamentu nad tím, jak zde na londýnských ulicích byl zavražděn velice brutálně voják. Já bych chtěl jeho rodině takto zde projevit naši soustrast. Pan kolega Dol. Pane předsedo, Promiňte, že si beru slovo, ale dnes chci eh, položit otázku našim přátelům socialistům. Skončila volební